Týká se akčního plánu městské mobility. Ráda bych předložila tuto žádost ke jmenovitému hlasování. Zahajuji hlasování. Končím, eh, tedy zahajuji jmenovité hlasování, které je stále ještě otevřeno. Odhlasovali jste, prosím? Odhlasovali jste, prosím? Dobrá. Uzavírám hlasování. Návrh byl přijat. Paní Strela? Paní předsedkyně. Nechala jsem si tady včera hlasovací kartu a když jsem ráno přišla, tak jsem zjistila, že tady není. Nemám tedy hlasovací kartu, abych mohla hlasovat, jak bych měla. A žádám tedy příslušné pracovníky, aby zjistili, co se stalo s mou hlasovací kartou. Děkuji. Uh, Náhradní karty jsou vždycky eh, k dispozici z eh, eh, naší kanceláře, takže myslím, že budete muset jít oficiálním postupem. Uh, Dále budeme hlasovat ve zjednodušeném řízení o zprávy pany, pana Onesty a dávám slovo panu Krolimu. Děkuji, paní předsedkyně. Já podle pravidla 170 jednacího řádu žádám eh, hlasování o této zprávě, aby bylo odloženo, pokud, se, eh, pokud jde o eh, proces postup, tedy mm, řešení peticí, tak Eh, konference předsedů bude projednávat konkrétní reformní otázky, které se eh, projednávání eh, v Onestově zprávě 5. března. Takže žádám, abychom o tom hlasovali v druhém štrasburském plenárním zasedání v březnu. Děkuji, pane Kroly. Nyní jeden řečník pro a jeden řečník proti. Pan Onesta. Paní předsedkyně, snažme se to říci přesně. Tato zpráva má zpřísnit naše pravidla, která se týkají eh, tedy petic zasílaným eh, petičnímu výboru. A to, jak je přijímáme nebo nepřijímáme, informujeme podavatele petice a tak podobně. Hlasovali jsme o tom zcela jednoznačně na výboru. Myslím, že to není nic kontroverzního. Nicméně je tady jeden článek, eh, u kterého jsme se eh, rozhodli, že pokud eh, a až vstoupí Lisabonská smlouva v platnost, tak eh, v případě petic, které mají eh, milion podpisů a budou souviset s peticemi, které máme my na seznamu, tak bychom byli informováni. A tento článek eh, působí problém právě odkazem budu, na budoucí Lisabonskou smlouvu. Já bych se smířil s takovým pozměňovacím návrhem, ale eh, mm, víceméně chceme se orientovat do budoucna, takže by byla škoda, kdybychom toto zrušili. Chce se ještě někdo eh, vyjádřit eh, pro tento návrh nebo proti němu na odložení této věci? Pokud nikoli, tak o tom můžeme hlasovat. Kdo je proto, abychom odložili hlasování? Kdo je proti? Kdo se zdržel? je eh, zřejmě schváleno, ne, eh, zjevně schváleno, že eh, hlasování bude odloženo. Další bod na pořadu jednání je hlasování podle zjednodušeného postupu o zpravě paní Riary Madurel o právním rámci společenství pro evropskou výzkumnou infrastrukturu. Zahajuji nyní hlasování po jménech. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. zjevně přijato. Gratuluji eh, zpravodajce. Dále hlasujeme o zprávě pana Moriona o změně úmluvy o budoucí mnohostranné spolupráci v oblasti rybolovu v severovýchodním Atlantiku. Opět hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zpráva byla přijata. A blahopřeji zpravodaji. Další eh, hlasování bude o zprávě paní Kinok o zvláštním místě pro děti v rámci vnější eh, činnosti EU. Opět hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Nyní končím hlasování. A zpráva byla přijata a gratuluji paní Kinok, naší zpravodajce. Další bod na pořadu jednání je zpráva pana Kotyního o obecném eh, rámci pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství. Zahajuji hlasování po jménech. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Opět eh, blahopřeji našemu zpravodaji. Další bod na pořadu jednání je hlasování o zprávě paní Toje o sociální ekonomice. Mám za to, že eh, paní zpravodajka by chtěla předložit ústní pozměňovací návrh. Paní to já? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda navrhla, aby v odstavci 12 jsme přidali následující eh, text. Před sociální ekonomikou bychom eh, řekli složky sociální ekonomiky a škrtli slova EZT e sekce jako třetí sektor. Máme nějaké námitky proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Vypadá to, že nikoli, takže nyní budeme hlasovat pouze o takto upraveném eh, návrhu. Zahajuji hlasování po jménech. Hlasovali jste všichni? Hlasování je ukončeno. A zpráva byla přijata opět blahopřeji naší zpravodajce. Dále budeme hlasovat o zprávě paní Campaci o duševním zdraví. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. A blahopřeji zpravodajce. Dále zpráva pana Dürka eh, o sledování národních akčních plánů pro energetickou účinnost. Hlasujeme po jménech. Eh, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji panu zpravodaji. Další zpráva Eh, je od, pana Migueles, od paní Migueles Ramos o aplikovaném výzkumu v oblasti společné rybářské politiky. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Opět blahopřeji naší paní zpravodajce. Dále budeme hlasovat o zprávě paní Sederšel o evropském pracovním průkazu poskytovatelů služeb. Ještě než přistoupíme k hlasování, ráda bych dala slovo paní zpravodajce. Děkuji, eh, paní eh, předsedkyně. Já už jsem tady dost dlouho na to, abych věděla, jak by eh, lidé byli rádi, kdybych nehovořila dvě minuty, takže já akorát řeknu, že toto je příklad toho, jak se opakovaně snažíme eh, zjednodušit eh, život našich občanů. Snažíme se jim usnadnit eh, profesionálně se usadit na přeshraniční úrovni. Jedná se o průřezový návrh a myslím si, že po hlasování na výboru nemusím nic dodávat. Děkuji, paní Sederscheld. A nyní eh, začneme hlasovat po jménech vaší zprávě. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Nyní končím hlasování. Přijato. Děkuji eh, a tedy gratuluji paní Cezeršelt. Vážení kolegové, nyní vás radostí informuji, že dnes je naším velkým potěšením zde pozdravit delegaci eh, poslanců z eh, Velkého státního Uralu, z mongolského parlamentu a z delegace Mongolska v Evropské unii. Oni se mní usadili právě na diplomatické galerii.